Chers collègues. Milí kolegové, prosím, posaďte se. La séance est rep... Pokračujeme v zasedání. Rád bych potvrdil, že paní Georgieva přijde zítra dopoledne na schůzi našeho výboru v 11 hodin aby nám představila balíček, který eh, byl odsouhlasen, eh, který bude odsouhlasen kolegiem komisařů zítra ráno a týká se politiky a nezbytných eh, činností spojených s přistěhovalectvím. A takže teď, pokud jde o program, tak jenom bych chtěl upřesnit, že po té, co budeme hlasovat o zprávě 8, tak to bude zpráva 8a což je zpráva, kterou e, představí paní Garia Saval o opravném rozpočtu číslo 6 na rok 2015. A takže teď přejdeme k, e, k pozměňovacím návrhům. Tam navážeme. To znamená návrhy, které se týkají okruhu 4. Nejprve Máme zde dva bloky, dvě hlasování blok, což zešlo se kompromisu. První Jož cílem je eh, opět tedy eh, navrátit do původní podoby eh, návrh rozpočtu. Já tedy se ptám, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? zdržel se, nevidím. Tento kompromis je přijat. Druhý blok kompromisu, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Druhý blok je také přijat. Nyní přejdeme k oddělenému hlasování. Týká se to celé řady pozměňovacích návrhů. Eh, je to eh, rozpočtová linka 010302, návrhy 7257 a bač 4392. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut, tyto návrhy byly zamítnuty. A FDD 7983 hlasujeme, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut. Nyní 010306 FDD 7984. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Nyní se dostáváme k návrhu Badge 4415. Kdo je pro? Kdo se kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut. A nyní linka 05050402, bač 4414, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnut. Eh, stejná rozpočtová linka FDD 7978, kde pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Linka 19.03.01.01 bač 4471, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut linka 19030102, dva pozměňovací návrhy, bač 4472 a bač 4473, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut. Tyto návrhy jsou zamítnuty. Linka 19030103, dva pozměňovací návrhy, bač 4474 a bač 4475, kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel. Tyto návrhy jsou zamítnuty. 19.03.01.05 bar 44.78, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 19.03.01.06 bar 44.79, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut linka 19.03.01.07 eh, a S10 4000 BAT 4308, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Linka 19.03.01.07 FDD 79.80, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 190401 BAČ 4484. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut. Linka 190601 BAČ 4329. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut linka 210204, GUE 7324, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 210205, ENS 8126, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Linka 210602 ENS 8128. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 22020301 FDD 7976. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 22020302 FDD 7977, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 22040104 bač 4584, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Rozpočtová linka 190201, páč 4469, kdo je pro? Jde proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut. Stejná linka bač 4056, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 190202 bač 4481, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? E, zamítnut. 19.03.01.06 e, ALDE 8064 BAČ 4224. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hm, pokud souhlasíte, prověříme. vši, všem se podařilo. A, takže vložil kartičku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 16 proti 14, 2 se zdrželi, takže návrh byl odhlasován. Přijat. 19.03.01.07, bač 4052, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Ke stejné lince bač 4072, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. 19.03.02 bač 40.55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 19.04.01 bač 44.84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut. 19.05.01 bač 40.47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 200201, bač 4065. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut. 210201. Tři pozměňovací návrhy. Sem 6022, GUE 7323, BAČ 4486. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Tak, funguje to? Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 16 proti 14, 16 bylo proti a 2 se zdrželi. Linka 210202, bač 4045, kdo je pro? Kdo proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut. 210203 bač 4044. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 210204. První návrh 95705. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel, návrh je přijat. Bač 4230 pana Rubika je již tam obsažen. Takže bač 4046, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 21.05.02, DV 57.06, kdo je pro? Jde proti. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Páče, 4637. Kdo je? Ten je vlastně v podstatě již obsažen, takže bač 4043. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 21.02.07.03. Celá řada návrhů. DV 57.10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Bač 42.31 je tam již obsažen, takže ALDE 80.84 a Bač, 4, Bač 40.36 jsou totožné, jsou již obsaženy, takže teď Pan mm, teď je Bač, eh, eh, kdo je pro, kdo je proti. 41 13, tak kdo se zdržel. Myslím si, že zamítnut. Takže chcete prověřit? 21.02.07.05, DB 5712 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat linka 2102 51 ba kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 210401 ba 4048, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 210501, kdo je pro? je proti, kdo se zdržel, návrh je zamítnut. Linka 22020301, badge 4058, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Aha, tady Ehm, to musíme prověřit, protože nezvedáte ruce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, ale prosím zvedejte ruce. 22.04.01.01 bač 40.54, kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Lika 22040103, bač 4261. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Linka 22040202, první pozměňovací návrh ALDE 8082. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Totožný byl bač 4297, takže bač 4264. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Linka 22040203 ALDE 8073. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Bač 4298 byl stejný, takže 2301, 2601, Bač 41, 44, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Linka 230201, DV 5719, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijat SAD 7140 totožný, takže odsouhlasený, tím pádem FED e 5121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je přijat. A tím jsme skončili s pozměňovacími návrhy a hlasováním o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 Bien. Un changement technique est inter... Došlo ke změně na seznamu. Nový seznam se právě rozdává. Pan eh, obecný, eh, pan e, zpravodaj ale řekl, že to je změna čistě technická, není podstatná. A týká se to plateb seznam těch pilotních projektů a přípravných akcí. Všichni jste obdrželi tento dokument, eh, a takže budeme moci hlasovat. Má někdo nějaké poznámky k tomu? Ne? Takže budeme hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? zdržel se, tento seznam je odsouhlasený. A nyní další sekce a dám slovo zpravodaji Gerardovi Deprézovi. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně, já jsem si nepředstavoval, když jsem byl pověřen úkolem za Eh, ostatní sekce, že to bude tak vzrušující. Chci poděkovat ostatním politickým frakcím. Mm, děkuji za součinnost eh, na eh, přípravě rozpočtu parlamentu. Připomínám, že před dovolenými jsme se dohodli a to i potvrdilo se na plenárce, že navrhneme rozpočet, kde dojde ke zvýšení 1,6 běžných výdajů plus 15 milionů na mimořádné výdaje, výdaje a především jde o zabezpečení budov a zabezpečení počítačových sítí. Ale došlo k novým událostem po té, co se vytvořila nová politická skupina, takže máme zde tři pozměňovací návrhy. Jeden má významný mm, rozpočtový dopad, více než 3 miliony pro, na vytvoření nových postů pro eh, tuto skupinu a 3 miliony a půl pro ty smluvní pracovníky, kteří pracují pro politické skupiny, takže zvýšení o 6,700 2000 a e, e, v, v, ve spolupráci s ostatními prac, e, frakcemi a kvůli tlaku jedné z frakcí především, tak jsme se dohodli, že budeme zcela kompenzovat toto zvýšení prostředků, takže rozpočet, který teď jste dostali, ten reflektuje tuto kompenzaci a to přesně tak, jak to bylo předloženo před dovelinými. Takže zvýšení o 1,6% těch běžných výdajů Evropského parlamentu, provozních výdajů tedy, a 15 milionů na eh, mimořádné výdaje. Takže bych chtěl poděkovat všem frakcím za jejich součinnost, i když ten kompromis samozřejmě ne eh, eh, odpovídá tomu, co bych si byl býval přál. Pokud jde o ostatní sekce, takže zde zhruba řečeno, já navrhuji, abychom ty abychom tedy to vrátili do původní výšky se dvoumi výjimkami. Za prvé soudní dvůr. Já myslím, že soudní dvůr by měl dostat více prostředků vzhledem ke zvýšení počtu soudců. A toto zvýšení počtu soudců to vedlo ke zvýšení i administrativy, takže jsem proto, abychom znovu vrátili na původní výši rozpočet tedy ty prostředky tak, jak to požadoval samotný soudní dvůr, protože podle mého soudu je to zcela oprávněné. A dále máme zde druhou změnu, kterou navrhuji. Já vím, že asi tady nebude úplně jednomyslný souhlas. Týká se to Evropské služby pro vnější činnost. Opakuji. Opakuji. Moje rozhodnutí, moje volba je taková. A já bych eh, chtěl na tom trvat, i když budu v tom sám, který ho bude podporovat, budu sám jediný. Takže pokud jde o tuto službu tak návrh, původní návrh komise, eh, tam se plánovalo zvýšení o 5,1%. A eh, rada ta eh, rozhodla o navýšení 3,79%. Já jsem to zanalizoval, já jsem si provedl všechny možné analýzy, zanalizoval jsem všechny požadavky, dospěl jsem k závěru, že, a to je kompromis, který teď navrhuji, že bychom mohli pokračovat takto. Za prvé, potvrdit. Pokud jde o bezpečnost eh, předávání informací, pokud jde o počítačovou Eh, bezpečnost šifrování, takže potvrdit eh, to, co požaduje komise. Pokud jde o další položky, tady dám takový příklad, třeba další položky zde máme, jako například velké eh, divergence jsou mezi radou a komisí, tak tam jsem se rozhodl udělat vždycky takový průměr, když tam jsou velké rozdílové názory. Takže 4,6% zvýšení, tam, kde komise požaduje 5,1 a tam, kde rada dala 79. Takže upřesňuji, že kdybychom měli eh, eh, tedy eh, podržet toto rozhodnutí, tak prostředky, které bude mít tato služba, ty by se zvýšily o 4,6%. Já jsem tedy udělal zlatou střední cestu, kompromis. A především pokud jde o budovy a tak dále, tak tam jsem skonstatoval například, že pokud jde o položka budovy a s tím, vida, s tím spojené výdaje v posledních dvou letech, tam došlo k navýšení o 50, oh, pardon, 70 milionů euro, takže prostředky spojené s budovami, tak eh, v podstatě tam se to zdvojnásobilo za poslední dva roky. Já nejsem ale přesvědčen, že zastávajících okolností eh, investiční politika, tedy do realit, to by byla absolutní priorita Unie, to si nemyslím. Takže já potvrzuji, že to je důvod, eh, proč já navrhuji kompromis já opakuji, já nikoho tady nechci trestat. Já navrhuji zvýšení o 4,1%, 4,1% a v některých případech já mm, mm, mm, mám za to, že zvýšení prostředků je neodůvodněné, tak jak navrhovala komise, a nevhodné přímo. A teď druhý pozměňovací návrh, který také, eh, jsem, eh, který také je dost kontroverzní, takže zde do rezervy do, hm, dá, bych navrhl dát určité prostředky. Tady navrhuji, abychom hlasovali odděleně o tomto. Navrhuji, abychom do rezervy dali prostředky, které požaduje Evropská služba pro vnější činnost, jak to, jak to podporuje. Komise jde o to otevřít ty delegaci v Iránu. Mít to v rezervě, tedy to neznamená, že to není k dispozici. Prostě na té eh, lince na té, v té položce to eh, figuruje, ale já tady nechcem proti otevření eh, delegace v Iránu. Ne, já navrhuji, že když máme co dočinění e, něco s diktaturou a podle mého Irán zrovna není demokratická země, tak tady máme důvody, abychom byli laxní, respektive opatrní, Eh, než v jiných případech, když máme co dočinění se nějakou demokracií. A dále tedy navrhuji to dát tedy do rezervy a to a mm, s podmínkou, že Irán bude respektovat eh, na sebe za té eh, závazky z července, tak jak to bylo potvrzeno všemi zúčastněnými signatáři. Tudíž Mezinárodní agentura pro atomovou energii, mm, tak ta prý skonstatovala, že Irán eh, přestává vyvíjet činnost, eh, pokud je o vývoj jaderné energie pro vojenské účely, účely, ale eh, tak to se potvrdí v průběhu roku 2016. Já nejsem proti otevření delegace v Iránu. Ne, já jenom chci, aby to bylo prokázáno, že skutečně takto se chovají iránské úřady. A nerad bych, abychom se ocitli v situaci, že bychom otevřeli nějakou delegaci a mm, mm, ve stejné situaci, kdy agentura při přijme rozhodnutí nebo do, dospěje ke konstatování, že Irán nerespektoval své závazky. Takže je to takový způsob, jak tlačit na iránské úřady, aby respektovali své závazky, tak jak to figuruje v přijaté dohodě. Hm, takže, pane předsedo, to jsem chtěl říct i úvodem. Já děkuji všem politickým skupinám za jejich součinnost, které se mi dostalo. Děkuji konkrétně především obecnému zpravodaji pro další sekce a tam ta spolupráce byla téměř perfektní a děkuji mým všem spolupracovníkům a především sekretariátu výboru, rozpočtového výboru, děkuji za vynikající práci a děkuji i spolupracovníkům z eh, politické skupiny i mým osobním. Děkuji za pozornost a s velkým potěšením uvidím, jaký bude váš verdikt. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji všem. Děkuji všem, kteří vám pomáhali. A i tedy zde vítám vám za to, jak jste se do toho vrhnul angažovaně a e, díky vám e, vlastně jsme mohli kompenzovat e, ty výdaje, které jsou spojené s vytvořením nové frakce a i jsme takto mohli tedy zvýšit i výdaje na odměny smluvních pracovníků skupin. A nyní, teď osobně, dovolte, abych řekl toto. Pokud jde o rozpočet, tak rozpočtový výbor v parlamentu samozřejmě musí se chovat exemplárně a rigorózně. A proto rozpočtový výbor zde hraje zásadní roli a určitě ještě bude příležitost se vrátit eh, mm, k této linii, k této premise. Vy jste udělal maximum, co bylo možné, snažil jste se o kompromisy a já jsem si vědom toho, že jste musel tedy eh, prokázat eh, jaksi i velkou schopnost říct si se vlastních názorů, abyste dospěl k tomuto závěru. Takže ještě než budeme hlasovat, si přeje slovo pan Rubik. Máte slovo. Děkuji, budu stručný. Chci poděkovat panu zpravodaji za skvělou spolupráci. Domnívám se, že jsme zde nalezli dobrý kompromis týkající se rozpočtu Evropského parlamentu. Zůstáváme pod 20% té kategorie 4-5. Jednoznačně minule to bylo problematičtější zde pokročit, takže nyní Máme takový velice úsporný rozpočet, který předkládáme a to je důležité. Také jsme posílili demokracii na evropské úrovni tím, že té nové frakci jsme poskytli 43 pracovníků frakce a též prostředky pro její lepší práci na evropské úrovni. A podporovat demokracii na evropské úrovni je pro nás důležité. A to, že generální ředitel z nové frakce se dostane do platové mzdové třídy A14, poukazuje také na to, že se evropská demokracie dále rozvíjí a e, vytváření e, frakcí může také posilovat společného ducha zde v Evropském parlamentu. Za druhé, Soudní dvůr Evropské unie. Zde je e, problém s navýšení počtu Eh, soudců v souvislosti s faktorem 2, protože nám zde chybí právní základ. A chybějící právní základ byl vždy důvodem pro to, že jsme na výboru vždy vyčkávali, než příslušné výbory vytvoří ten příslušný právní základ. Takže to by potom bylo možné řešit pomocí opravného rozpočtu, tak aby kom nepředbíhali rozhodnutí příslušného výboru. To samé platí pro Evropskou službu pro vnější činnost. Výbor AFED se jasně vyjádřil k té delegaci v Iránu, aniž by tam vytvořil rezervu. Domnívám se, že právě kvůli krizové situaci v Jemenu a v souvislosti s eh, Mezinárodní organizací pro atomovou energii je důležité, abychom byli přítomní i na místě, abychom měli možnost kontrolovat přímo na místě Eh, utvářet dění, přímo tam, realizovat ty dohody. Takže toto je bod, kde bohužel nezdílím názor pana zpravodaje. Já a eh, moje skupina se domníváme, že je nezbytné, aby Evropská unie byla zastoupena přímo na místě, aby tam pomáhala, aby se skutečně zrealizovalo to, co bylo dojednáno. A proto EPP podpoří v této oblasti výbor AFED. Podporujeme tedy to, aby byla delegace zřízena i hned, protože je to velice naléhavé. Konflikt mezi významnými náboženstvími pochází právě z tohoto regionu a zde musí Evropská unie působit a proto zde budeme hlasovat proti návrhu pana zpravodaje, který zní, že by se to mělo dát do rezervy. Na závěr mi dovolte říct si toto. Domnívám se, že zde opravdu byla výborná spolupráce s Evropskou komisí a chtěl bych poděkovat všem, kteří se chovali velice kooperativně, náležitě nás informovali a těším se na dobré hlasování. Děkuji. Merci, Děkuji. Ještě někdo chce slovo? Nevidím. Takže přejdeme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat ke strategii, obecné strategii zpravodaje. Jde o to, eh, tedy vrátit zpět ty částky, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, ne, odhlasováno. Sekce 2. To je tedy Evropská rada rada. Hlasujeme unblock. Mm, pozměňovacím návrhům, tedy 79, 58, 59, 60, 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tyto pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. A pokud je o ty rezervy, eh, rozpočtová linka 2000, eh, návrh zelených 7709 eh, a BAT 4512. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je, nebo návrhy jsou zamítnuty. A nyní sekce 4. Soudní dvůr. Hlasujeme unblock k pozměňovacím návrhům 2020, 2202, 2203, 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento blok je odsouhlasen, přijat a nyní rezervy. Linka, rozpočtová linka 1000, bač 4311, paní Gresle, kdo je pro? Paní Kresla je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh zamítnut. Bač 4312. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh eh, byl přijat 17 k 15. Rozpočet 43 15. Tak kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. návrh zpravodaje k sekci 6. Evropská služba pro činnost, bač 2401, linka 2020, bač 2402, hlasujeme unblock obou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, blok byl odsouhlasen, e, samostatné oddělené hlasování e, linka 14 FDD 7987, tedy jde o oddělené hlasování a e, takže potom máme další 79, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 a blok. kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Návrhy jsou zamítnuty. Další poznámky. Linka 1004, bač 4605. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut. E, návrhy zpravodaje k sekci 7. hlasujeme unblock k, návrh, k návrhům 2500, 508, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 509, 510 a 2500 bude pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tyto návrhy jsou odhlasovány, přijaty. A nyní oddělené hlasování unblock k návrhům EVD 79, 96, 79, 95, 99. A 50, 51, 52, 53, 54, 55, kdo je pro? Proti? zdržel se. Tyto návrhy jsou zamítnuty. A teď poznámky k rozpočtu lince 1000, bač 4490, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Návrhy zpravodaje sekce 10 vnější služba. A tady máme celou řadu pozměňovacích návrhů. Budget 2803, 2800, 2801, 803. Potom ústní návrh zpravodaje. A celou řadu ústních návrhů tady máme 2803. A hlasujeme unblock. Hlasujeme, kdo je pro. Kdo je proti. Kdo se zdržel. Tyto návrhy jsou zamítnuty. Návrh návrhy, o kterých teď budeme hlasovat en blok. A lze o nich hlasovat, poněvadž návrhy zpravodaje nebyly přijaty. Takže AFET 50, 19, 22, 23, 24, 25, 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tyto návrhy jsou přijaty. Nyní návrhy EFTT, od kterých lze hlasovat unblock, 56, 6. A poněvadž návrhy AFETu byly přijaty, takže ty to odpadají. Aha, a Dostáváme se k hlasování, e, tedy oddělenému hlasování, ale budeme hlasovat ve dvou blocích. První blok se týká 82, 57, 82, 58, 82, 59, 82, 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tyto návrhy jsou přijaty. Ne. Jsou zamítnuty. Omlouvám se, jsou zamítnuty. A teď návrhy AFET 5020, 5021. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jsou přijaty. Řádek 2200, návrh EKR 8210. Kdo je pro? Jde proti. Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Nyní se dostáváme ke třem návrhům, které eh, budou předmětem jednoho hlasování. Je to rozpočet PAČ 2802 s eh, ústními návrhy zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tyto návrhy jsou zamítnuty. Dostáváme se teď k sekci 1. To znamená rozpočet parlamentu. Un premier sous-bloc. První podblok. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ten je odsouhlasen. Druhý. Budeme hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. A nyní další pozměňovací návrhy. Přejdeme teď k návrhům, které jsou předmětem oddělené hlasování. Pane zpravodaji? Já se omlouvám, ale já si myslím, že my jsme přijali první dva bloky, to znamená, že všechny kompromisy, takže lze teď hlasovat blok o tomto. Ne? A zamítnout. Váš návrh není předmětem Nějakých připomínek, dobře. Takže dostali jste seznam, já to nemusím teď vyjmenovávat všechno. A totiž budeme hlasovat. Kdo je pro návrhy, které jsou předmětem tohoto odděleného hlasování? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tyto návrhy jsou zamítnuty. A teď pokud jde o e, ty rezervy. Zde máme návrh BAČ 4320. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut. A poslední seznam platby. Sur les paiements. Nous... Platby. Tady máme první podblok o kterém hlasujeme, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se. Tento podblok je přijat. Druhý podblok, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento druhý podblok je přijat. Nyní se dostáváme k, k oddělenému hlasování. První pozměňovací návrh FDD 7850, kde pro? Kde proti? Se zdržel. Je zamítnut. FDD 7976, kde pro? Kde proti? se zdržel? Je zamítnut. FDD 7977, kdo je pro? jde proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. A bač 41.10 je stažen. Že jsme skončili? Já pod global maintenant peut espérer que la... A lze doufat, že dohodovací řízení proběhne stejně bytě a ve stejné atmosféře porozumění a vlastně takto potom vidíme, jakou přidanou hodnotu potom má naše práce a určitě ještě budeme možnost o tom hovořit. A teď budeme pokračovat podle programu, to znamená, máme zde další body. A možná ještě předtím eh, by eh, zpravodaj chtěl se vyjádřit? chtěl by vyjádřit svoje uspokojení. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pravdu vyjádřit potěšení nad tím, jak celý tento proces proběhl. Ještě jednou bych chtěl poděkovat a zopakovat ta poděkování všem stínovým zpravodajům, všem koordinátorům politických skupin, sekretariátu a také všem poradcům, všem poradcům, poradkyním, panu předsedovi, členům výboru. My jsme připravili takový návrh, kde se nám podařilo sladit ty nezbytné potřeby s nezbytným um, eh, s nezbytnou rigorózností, kterou by měl představovat takový rozpočet. Samozřejmě, že nyní je doba, jaká je a výzvy, jaké tu máme, Mnohé z těch výzev se objevují v poslední době. Tady mám na mysli otázku přistěhovalců a migrace. U toho jsme od samotného počátku zmiňovali, že tato situace je prioritní a to navýšení o um, milion 1,2 milionu je naprosto zřejmé, vyplynulo z té potřeby. A je to obrovská výzva, na kterou nesmíme zapomínat. Takže si myslím, že to nezbytné posílení programu je velice důležité. Zaměstnanost mladých a příslušné navýšení a to, že přebíráme ty závazky, které již byly realizovány v tom víceletém finančním rámci, to je všechno naprosto zřejmé. A proto tady říkám, že to posílení, které navrhujeme pro Horizon 2020 a pro ten mechanismus propojení Evropy, to jsou tedy eh, závazky, které předtím byly již uznány. Pak je tu ta mléčná krize, posílení o 500 milionů eur na pomoc producentům a to je zase další věc, která tvoří součást tohoto návrhu. No a my eh, nyní tedy prověříme, ověříme, zda rada opravdu eh, ty své, ta svá prohlášení zrealizuje. A ještě chci říci, že O solidaritě se nemá jenom mluvit, solidarita se má vykonávat. A pak eh, všechna ta prohlášení ohledně například toho, co se týče toho eh, platebního plánu, tak jak jsme to navrhovali, to všechno bude teď nyní otestováno, prověřeno, jak se tedy eh, s tím rada vypořádá. Takže si myslím, že ten konsenzus, kterého my jsme dosáhli, se zopakuje i na radě protože Evropská unie potřebuje rychlé reakce a pro ty výjimečné výzvy, pro ty výjimečné situace, které nastávají jako ta současná, potřebujeme proto zmobilizovat veškeré možnosti flexibility, veškeré nástroje flexibility, které umožňuje rozpočet. Pro náš rozpočet potřebujeme dodatečné prostředky pro takové situace a právě i toto od nás požadují občané Evropské unie. Děkuji. Merci. Děkuji, děkuji. Určitě to bude eh, eh, velice jaksi etapa stimulující. Doufám, že na dohodovací řízení bude chodit hodně ministrů a že členové exekutivy členských států budou moci takto vyjednávat členy Evropského parlamentu. A v příštích měsících bych rád, abychom byli schopni sem zvát ministry, protože jak připravovat eh, eh, mutual review, když tady nebudeme mít ministry. A samozřejmě s veškerou úctou vůči komisi, tak je třeba, abychom měli i eh, přímý vztah s ministry, tedy s těmi, kteří také rozhodují o rozpočtu. Potom se vyhneme nějakým zklamáním vždycky. Samozřejmě mezi námi to jde snadno. My tedy hlasujeme celkem hladce, možná kromě výdajů, ale potom jak vyjednávat v trialogu, protože třeba dohodovací řízení se nepodaří v předepsané lhůtě a potom dochází k trialogu a já Vím, že to je tvrdé. Já, moje první zkušenost eh, ta je mm, v době před rokem, kdy eh, jak si jsme mm, předložili pozměňovací návrhy s velkým přesvědčením a moc toho nakonec nezůstalo na konci. To vůbec není snadné potom hm, pro rozpočtový výbor. My zažíváme okamžiky velkého uspokojení Eh, velké radosti, ale eh, potom je třeba, abychom nabrali síly pro pokračování, eh, po to, pro to, co bude následovat. Možná pan Depres chce něco doplnit velice stručně, pane předsedo. Já zcela s vámi souhlasím hm, v tom, když vyjadřujete naději že, eh, eh, že během dohodovacího řízení kolem stolu bude hodně ministrů. Já vás nechci zklamat, ale já si myslím, že asi ta naše naděje nebude úplně naplněna. Zcela souhlasím i s tím, co řekl kolega Jose Fernández, pokud jde o rozpočtové priority. Ano, já myslím, že na tom jsme dobře pracovali. Dovolte ještě takovou obavu, abych se vyjádřil. Eh, ta se týká našeho výboru. Finanční výhledy jsou rámcem, který je relativně limitující, závazný pro rozpočtový výbor, potažmo parlament. A pokud eh, takže mm, naše volba je jednoduchá. Buď tedy mm, eh, trvat na počátečních návrzích komise, anebo eh, potom, eh, jak si jenom mm, potvrdit ty návrhy, které předkládají různé výbory, ale tady potom nemáme moc velký politický prostor. Proto bych chtěl apelovat na politické skupiny, aby do budoucna se zamysleli nad politickou Eh, eh, jak si naší prací. My přece nemůžeme být pouze, eh, náš ten rozpočtový výbor nemůže být pouze takovým místem, který bude hm, jak si očkrtávat to, co buď navrhne komise, nebo co navrhnou ty hm, tedy příslušné jak si odborné výbory. A, hm, takže toho velice lituji, že k tomu takto došlo. No já jako předseda i osobně musím si, že já zcela souhlasím s tím, co řekl Jose Manuel a Gerard ale myslím si, že každý rozpočtový výbor eh, eh, nesmí jaksi spadnout do stavu sebeuspokojení. Musí eh, jaksi mm, sledovat, co chtějí frakce, co chtějí rady a co chce rada komise. Takže, ale samozřejmě čas od času musíme rozpočtově, jak si se eh, postavit na nohy, protože my jsme přece také zvoleni a musíme skládat účty občanům a musíme být schopni našim občanům vysvětlovat, že to, co tady děláme, je jaksi to maximum nejlepší, čeho jsme schopni. Ale nesmíme ustoupit mm, jaksi takovému pokušení, aby to pro nás bylo snadné, jenom to ne. Eh, my, rozpočtový výbor, nemůžeme eh, být notářský úřad, který bude věci jenom potvrzovat, potvrzovat to, co chtějí ostatní. A mm, takže určitě budeme s velkým zájmem sledovat další vývoj. Pokud souhlasíte, teď přejdeme k bodu 5 a dám slovo. Ne, pan Rubik ještě chtěl slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že jste to sformulovalo opravdu dobře v rámci trialogu a dohodovacího řízení bychom měli dbát na to, aby byl přítomen ministr financí ze země, která má předsednictví v radě. Bylo by dobré napsat dopis, eh, v němž bude formulovat, že budeme dbát na jeho přítomnost a pokud se nebude moci dostavit, tak eh, prosíme o posunutí termínu. Parlament bude ochoten diskutovat o těchto věcech pouze za přítomnosti předsedy. On se musí rozhodnout, jestli chce přijít nebo ne. A pak aspoň tady budeme mít předsedu předsednictví eh, v radě a u nás. A pokud na nás nebude mít čas, no tak my také nebudeme mít čas. To je prostě jediný postup, jak bychom ho náležitě přiměli k jednání. A varianta číslo dvě by spočívala v tom, že je třeba dbát na to, aby se jednání pokud možno odehrávala zde u nás v Evropském parlamentu. Zde bych tedy požádal i administrativu, aby společně s prezidiem se postaralo o všechny e, přípravy a podporu, aby ta jednání zde v tomto domě se odehrály v náležitém rámci, abychom také náležitě se projevili jako náležití hostitelé vůči radě, protože jde o to vytvořit dobrou atmosféru, dosáhnout dobré atmosféry mezi oběma institucemi. A když tedy se to bude konat u nás, tak jsme my, kdo můžeme rozhodovat výrazně o tom, jak bude pro protokol vypadat, kde se bude odehrávat zasedání, v kterých místnostech a podobně. A vaší pozici, co by takového šéfa protokolu zde v této záležitosti by to také znamenalo určité posílení této pozice. Měli bychom prostě dbát na to, aby Evropský parlament dával najevo, že jsme seriózním partnerem pro vyjednávání a poskytli veškeré potřebné náležité kapacity, které zde máme. Děkuji. Děkuji. Ano, já jsem zcela pochopil, o co vám jde a souhlasím od 1. července, od doby, kdy nastoupilo Lucembursko do funkce předsednické země, tak eh, lucemburský ministr financí věnoval velkou péči hm, a zúčastnil se sám celé řady trialogů. A to, co řekl, bylo velice slibné. Doufám, že určitě jak si eh, toto ponese kýžené ovoce každém případě já mu to připomenu. Připomenu mu, k čemu se zavázal. A, a pokud ne, tak eh, potom my tam pošleme také asistenta, který se zúčastní dohodovacího řízení. To je také možnost, kterou nelze a priori odmítat, pokud skutečně ta reprezentace rady bude opět na, jaksi nad úrovni, která nebude hodna to, eh, jak si naši účastí, samozřejmě s tím, že mám ve veškeré úctě naše asistenty. A teď dám eh, slovo eh, Jencovi Gejerovi, který mm, pohoří na téma uvolnění prostředků z Evropského fondu, Repantara. Jen velice stručně my tady musíme ještě hovořit o našich asistentech, protože nebyly navyšeny jejich platy, takže já nevím, jak se vypořádáme tady s tímto místem, jak zaplnit ta prázdná místa. Moi, je veux témoigner de leur dévouement. Mm, já určitě musím říct si, že oni jsou velice zapálení a chtějí prosazovat obecný zájem, to má přednost před vším i v této rozpočtově obtížné době. Nesmíme podceňovat situaci našich veřejných financí. Nikdo již nechce slovo? K tomuto hlasování, tedy eh, o rozpočtu na rok 2016 a teď máme tady několik dalších bodů, které se týkají alokací z Fondu mm, mm, pro přizpůsobení se globalizaci jde o Adam Opel a k tomuto má slovo Jens Geier. Ne? Pas d'observation particulière? Žádné, ne, připomínky. Dobře, protože tato zpráva byla již představena na předchozí schůzi. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů. Návrh číslo 3, kdo je pro? Amblok můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích. Návrhy výboru EMPL. Máme zde dva návrhy paní Niriady. Takže k návrhům výboru EMPL máme zde 2, 4, 6, 7, 3 až 9. Amblok no, budeme hlasovat, takže hlasujeme, kdo je pro. Merci, baissez les mains, Děkuji, kdo je proti zdržel se. Tyto návrhy jsou odhlasovány, přijaty. Návrh číslo 2, paní Niriada, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 1, paní Niriada, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Nyní hlasujeme o celém návrhu. Hlasujeme elektronicky jmenovitě. Zahajuji hlasování. Monsieur Colmel a des problèmes Pan Kolmer má problém, takže mm, mm, přidáme váš hlas. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen 23 pro, 6 proti, 7 proti a 4 se zdrželi. Dostáváme se zase k Dalším bodu. Opět jde o stejný fond pro přizpůsobení se globalizaci a věc EGF Ford Genk, zpráva pana Rubiga. Pan Rubik chce slovo? Máte slovo. Budu stručný. Rád bych požádal Evropskou komisi, aby v souvislosti s Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci dbala na to, že nyní se vlastně objevá v Evropě nová problematika týkající se azylantů a migrantů a měli bychom zvážit, jak by zde možná Evropský eh, fond pro přizpůsobení se globalizaci mohl obdržet i jiné těžiště. Pro toto hlasování to není relevantní, ale měli bychom o tom otevřeně hovořit, že zde očekáváme v této věci návrhy komise. Děkuji. Ano, je jisté, že přistěhovalectví určitě té globalizaci dává zvláštní podobu. A my teď si musíme uvědomit, jaké problémy budeme muset řešit. Ty přijímací podmínky v různých zemích a e, ta lhůta, e, do které nebo od které mohou uprchlíci e, pracovat nebo nemohou, to se musí zharmonizovat v Evropě. Dobře, takže teď budeme hlasovat o prvním návrhu číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ten návrh je odsouhlasen. Návrh číslo 5, který ale je obsažen již v tom, co jsme hlasovali. Návrh číslo 6, kde je pro? Ne, proti. Kdo se zdržel? Návrh je odsouhlasen. Návrh číslo 7, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je odsouhlasen. Návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? A vidím, že hodně lidí tady se nezapojuje do hlasování. Možná bychom to měli zkontrolovat, takže 9 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. 9. Zahajuji hlasování o návrhu číslo 9 pana Hendla. Končím hlasování. Návrh je přijat, eh, čtyři byly proti, ale já jsem neviděl 27 rukou, které by se zvedly. Návrh číslo 10, kdo je pro? Kdo proti? zdržel se, přijat. Návrh číslo 11. To je pro. To je proti. to se zdržel přijat? Návrh číslo 12. Kdo je pro? Já jsem zakázal, zakážu tablety tady. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Číslo 13. Kdo je pro? proti. Zkontrolujeme jmenovitě. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 proti 13 zamítnout, jeden se zdržel. Číslo 2. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, je přijaté. Číslo 3, paní Niriada, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, hmm, zamítnut. Číslo 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut. A nyní hlasujeme o celém návrhu. Jmenovitě zahajovat hlasování. Končím hlasování. Celý návrh byl přijat, 26 pro, 6 proti, 1, ne, 7 bylo proti, 26 pro. A teď se dostáváme opět k bodu, který se týká stejného fondu, věc Alitalia. Itálie, zpráva paní Vana. Má paní zpravodajka připomínky k tomu? Ne. Takže návrh číslo 3 pana Ašvrce, kdo je pro? Kdo je proti? Dobře. Tlumočení funguje. Takže ještě jednou, kdo je pro návrh číslo 3? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Návrh číslo 4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijaté. Návrh číslo 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo? Aha. Takže prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže vy jste pro, pane Kolmane? Jo. No, takže 19 pro, 11 proti a 4 se zdrželi. Návrh číslo 5 je přijat. Číslo 6, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh číslo 7, kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel přijat. Číslo 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Číslo 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Číslo 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijat. Číslo 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijat, číslo 12, kdo je pro. Takže prosím, zvedejte ruce, jestli jste pro, proti, ale tady m, mm, některé ruce se vůbec nezvedají. Kdo je pro číslo 12? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnulo se číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. A nyní hlasujeme k celému návrhu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Scrutin est clos. Končím hlasování. 26 pro, 7 proti, 1 se zdržel. Já se omlouvám, jenom jsem chtěla slovo, pokud jde o stav této věci. Tyto pozměňovací návrhy nejsou tady v mé složce, text tam je, ale návrhy tam nebyly. Takže nevím, já jsem hlasovala o něčem, co neznám. Já myslím, že by bylo dobré, kdybychom obdrželi tyto materiály. To jsem jenom k tomu chtěla říct. No, od včerejška, od odpoledne hlasujeme e, pouze o pozměňovacích návrzích, jejichž obsah neznáme. No, dobře, pane předsedo, ale a, ani, dobře, ale přece aspoň bychom to mohli dostat kompletně na papíře. To jsem chtěla navrhnout. Všechno, ale bylo rozesláno elektronicky. Nyní přejdeme U semestru. k evropskému semestru a k němu máme určitý počet pozměňovací návrhů. Spravodaj nemá, co by doplnil k tomu, co již sdělil na předchozí schůzi výboru. Odstavec 1. Návrh číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Návrh číslo 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Návrh číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Odstavec 1a. Návrh číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh je zamítnut. Ne. Ještě kdo se zdržel. Návrh je zamítnut. Odstavec 2, návrh číslo 12, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Odstavec 3, návrh číslo 13, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Návrh 14, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Odstavec 3. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme návrh číslo 16. Zahajuji hlasování. Scrutin est clos. Končím hlasování. L'amendement est approuvé. Monsieur Colmel, vous êtes pour Návrh je odsouhlasen 19 proti 13, 2 se zdrželi. Amendement Návrh 17 k 4, kdo je pro? Qui est contre? Proti. Zdržel se zamítnut. Návrh 18 odstavci 4, kdo je pro? Ne, proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Odstavec 4a, tady nový, návrh 19. Ve dvou částech, první část. Jde pro? Jde proti? se zdržel? Návrh je přijat. Druhá část. Druhá část, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Druhá část je zamítnuta. Odstavec 5, návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Já to prověřím. Jmenovitě hlasujeme o návrhu 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 22 hlasů proti 11 pro 1 se zdržel. Ano, jsem to řekl správně, 22. Návrh 22, kdo je pro? 22. Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Návrh je přijat. Návrh 23, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut návrh 24, kdo je pro? Ne proti. Kdo se zdržel? Zamítnout se. Odstavec 5a, nový. Návrh 25, kdo je pro? Návrh 25. Jde proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Návrh 26. Kdo je pro? Jde proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 6. Návrh 27. Kdo je pro? Jde proti? Kdo se zdržel? Zamítnul se návrh 28. Kdo je pro? 27 chcete prověřit. Dobře, jmenovitě. Hlasujeme o návrhu 27. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut 17 proti 12 a 3 se zdrželi. Návrh 28 bude pro. Bude proti. Prověříme jmenovitě. Návrh 28. Zahy hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat 18 proti 16. To byl návrh 28. Nyní 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Prověříme jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat, 18 hlasů proti 14, jeden se zdržel. Odstavec 6a nový, návrh 13, 30, 30, 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je Zamítnout Návrh 31 k odstavci 6b nový, kdo je pro, kdo je proti, prověříme jmenovitě Návrh 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 22 mm, proti 11. 7. Návrh 32. To je pro jde proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. Návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že byl zamítnut, ale prověříme. Prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je e, zamítnut 23, mm, bylo proti, 8 pro. 35, kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel, je zamítnut. Návrh 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. A nyní úvodní ustanovení a návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Dva. kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnut. Úvodní ustanovení C, návrh 3, kdo je pro, kdo je proti. Prověříme jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. 19 proti 13, 2 se zdrželi. Návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnout. Úvodní ustanovení C a nové. Návrh číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? prověříme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o návrhu číslo 6. Končím hlasování. Návrh je přijat 21 proti 12. A nyní hlasujeme o celém návrhu jmenovitě za hlasování. Le Končím hlasování. 21 proti 13. Nous passons au rapport 8. A nyní přejdeme E, ke zprávě 8a, opravný rozpočet e, číslo 6 na rok 2015. Je to zpráva paní Gardia Saval. A má někdo před hlasováním nějaké připomínky? Ne. Takže já myslím, že bychom měli hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A 31 hlasů proti dvou, takže eh, a jeden se zdržel, text je, návrh je odsouhlasen. A nyní má slovo paní Holmajer. Aha transfery, převody, eh, kde se v podstatě vyvozují určité eh, důsledky z předchozích hlasování. Paní Garda Sabal neměla co říci a v podstatě to je jenom důsledek hlasování, které se týkalo mm, čerpání z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. A budeme hlasovat jmenovitě, zahájit hlasování. Le scrutin est clos. Končím hlasování. Opravný rozpočet číslo 6 byl odsouhlasen 26 hlasy proti 5, jeden se držel. A nyní přejdeme mm, k dalším oddílům na rok 2015. Slovo má paní Monika Holmajer. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitz. Děkuji vám, pane předsedu. Já mám dnes relativně málo toho. Je zde transfer týkající se Evropského, úřadu Evropského ombudsmana. Požadavek na nás počívá v tom, že z rozpočtové eh, položky na překlady má být minus 44 tisíc a tam, kde je práce s veřejností, minus 31 tisíc. Takže na obou těch linkách dohromady je to minus 75 tisíc. Ombudsman by místo toho chtěl dostat eh, navíc eh, navýšení rozvoji webových eh, služeb nebo jejich nákup. Dalším přáním, a to v hodnotě 39 tisíc, dále 30 tisíc pro nábor zaměstnanců pro rozvoj školení v oblasti IT a jazyků, to znamená jednotku pro další školení a vzdělávání, potom je tu 5 tisíc euro plus pro cestovní náklady, pro kandidáty, kteří jsou zváni na pracovní pohovory, pokud se obsazují nějaká uvolněná místa, nějaké uvolněné pracovní pozice a 1 tisíc eur na to, aby si ombudsman mohl rozšířit své jazykové znalosti, a tomu my nechceme bránit a proto navrhuji, abychom odsouhlasili tento transfer. Tady ombudsfrau Tedy vlastně ombudsman je paní, že eh, opravuji se, říká paní Holmajer. Holmajer? Bien, il a pas d'objection? Ale námitky. Nikdo nemá námitky. Já myslím, že není nutné hlasovat. Dobře. A tím jsme vyčerpali program. A ještě bych upřesnil, že příští zasedání výboru proběhne zítra v 11 hodin. A to s paní Georgieva. A e, schůze na 7. Ta, e, jak si nemá již smysl. A naše příští schůze tedy proběhne v Bruselu 12. a 13. října. Ještě chce někdo slovo do bodu různé? Nikdo? Nikdo? Bah, il est clair que ce qui était prévu cet après-midi. Jasné, že eh, to, eh, co jsme plánovali na dnešek na odpoledne, je bezpředmětné a zítra na ráno také. To je jasné. A tím končím zasedání a mm, přerušíme teď na 10 minut aby se mohli usadit koordinátoři a budeme pokračovat 11 hodin, tedy koordinátoři 11 hodin.